trvalých e, eh, řešení těchto problémů tam, kde vznikají na místní, národní, regionální úrovni. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko Redingová. Na závěr této rozpravy bylo předloženo šest návrhů usnesení, tímto je rozprava uzavřena a hlasovat se bude poté, co proběhnou všechny rozpravy dnešního odpoledne. Jako další bod na pořadu jednání je zde rozprava k situaci ve Středoafrické republice. E, jako první dostanou slovo autoři návrhu e, usnesení, jako první pan kolega Migalsky, máte jednu minutu. Pane předsedo, Pani komisařko, dámy a pánové, Středoafrická republika je státem, který selhal. V takovýchto zemích není divu, že jsme svědky toho, o čem je naše rezoluce. Proto apelujeme na zastavení ozbrojeného konfliktu, potrestání pachatelů zločinů. a jejich povolání k spravedlnosti s cílem zlepšit humanitární situaci. E, musíme k tomu mm, jednak e, zvolit diplomatický přístup a jednak e, zasahovat v oblasti ekonomiky. Jsme největším dárcem 20 milionů euro ale při transferu takového množství peněz dochází k řadem nesrovnalostí a my proto musíme eh, zajistit, aby se dostali k těm eh, tam, kam patří. Děkuji, pane kolego. A jako další má slovo Preda na minutu. Bylo, eh, eh, minulý týden bylo rozhodnuto o eh, těchto tématech o Bahrajnu bylo rozhodnuto teprve v pondělí, jak víte, když jsme navrhovali tedy rozpravu o Středoafrické republice SAR, tak kolegové se ptali, za to skutečně je naléhavá záležitost, abychom o tom měli skutečně jednat. Přes víkend ale došlo k událostem, které jasně ukázaly, že to je naléhavá záležitost. 70 lidí bylo zabito na západě země ve střetech mezi rebeli Seleka a um, zastánci bývalého prezidenta Bozize. O šest měsíců poté, co Seleka převzala moc, je země v chaosu humanitární. Uh, Eh, situace je znepokojivá, dochází k mnoha případů porušování lidských práv. Eh, měli jsme, vedli jsme diskuse během jednání o této společné rezoluci, mluvili jsme o tom varování Valerie Emons, která je eh, náměstský zastupkyní generálního tajemníka OSN humanitární záležitosti. Děkuji. Jako další má slovo pan Senishin. Afric, Středoafrické eh, republice dochází k humanitární dramatu. Seleka, eh, ko, koalice Seleka páchá zločiny. 70% občanů žije eh, pod hranicí bídy utíkají do savany, do džungle, všude eh, eh, řádí nemoci, děti jsou nuceny do vojenské služby. Musíme zajistit, aby chom jim poskytli lékařskou pomoc, také potřebují politickou podporu. Důležité je i humanitární úsilí vzhledem k nutnosti stabilizovat situaci s cílem chránit občany a vytvoření podmínek vol pro budoucí volby. Program um, proti legálnímu nušení zbraní si zaslouží podporu. Děkuji paní Senišan, paní Ojuland. Má slovo. Děkuji, pane předsedo. Uplynulo téměř šest měsíců od neustavního převzetí moci v SAR a situace se každý den, každý dnem zhoršuje. OSN již vyjádřila znepokojení nad eh, neexistencí právního státu a trvala na obnovení ochrany uh, občanů, abychom ukončili prostředí beztrestnosti, je nutné povolat k odpovědnosti těch, kteří mm, porušili lidská práva a spáchli válečné zločiny. Kromě toho musí, musí dojít k mezinárodní intervenci, jak uvedl Mezinárodní trestní tribunál. Zločiny spáchané v SAR možná budou spadat do jejich jurisdikce. Je nutná demilitarizace a implementace mírového plánu. Děkuji kolegyni Ojuland, slovo má kolegyně Veržia. Eh, je to po druhé v letošním roce, co jednáme o rezoluci o Středoafrické republice od svržení Gnabice eh, a Eh, od té doby, co se vůdce rebelů prohlásil hlavou státu, ehm, tak eh, rebelové již ztrácejí kontrolu, dochází k eh, mnoha násilnostem. Francie a další mají jsou ehm, zodpovědnost v tuto chvíli odmítají intervenci, hrozí že pokud nedojde k nějakým výsledkům, tak Evropská unie bude muset pomáhat této zemi. Komunitární situace je katastrofální. 6 milionů lidí mm, potřebují nutnou pomoc. Nevládní organizace mají přístup jenom do 20 území. Pomoc tedy musí být prioritou mezinárodní komunity v této zemi, která je v tak hrozné situaci. Děkuji, paní Veržia. Paní byly dvě minuty. Pane předsedo. Občané ve středověké Evropě extrémně trpí těmi dlouholetými boji a e, těmi velkými případy porušování lidských práv, jsou to zločiny proti lidskosti, a když v roce 2012 několik ozbrojených skupin oznámilo konec konfliktu s vládou a zavázalo se k tomu, že se odzbrojí, i nadále dochází k zvěrstvům páchaným na lidských právech a dochází ke usmrcování, masovému usmrcování, eh, lidé jsou znásilňováni, ženy a děti, lidé jsou zadržováni ve vězení bez soudu a dále. Mnozí z těch povstaleckých skupin nutí děti, aby za ně bojovali a vraždili boje, se v poslední době ještě zintenzivnily a tím se jasně ukázalo, že ty křehké státní struktury, které se týkají práva a pořádku, jsou nyní kompletně pryč, zhroutily se. Musíme hovořit o neexistujícím justičním systému. Dlouholeté násilné boje a téměř nefungující vláda vedly k tomu, že jsou, je nedostatek základních potravin, ceny jsou extrémně vysoké a mnoho lidí muselo opustit svou vlast pouze proto, aby si zajistili to, že přežijí. Dnes hovoříme o 1,6 milionů lidech, který musí být eh, dodávány základní potraviny, voda a potřebují nutně střechu nad hlavou a nejnutnější zdravotní pomoc. Evropská unie eh, by měla i nadále pokračovat ve své humanitární pomoci a podpořit vládu Saru aby eh, v tom smyslu, aby skutečně byla schopna převzít své úkoly. Hlavně se EU musí zaměřit na to, aby došlo k porušení k ukončení porušování lidských práv a ti, kteří jsou odpovědní za ty zločiny, aby byli postaveni před soud. Je důležité, aby se tady zřídila smíšená komise eh, a tuto komisi by měla Evropská unie intenzivně podpořit. Děkuji, děkuji kolegyně Bílerové. To byly tedy autoři o jejich stanoviska a nyní řečnici za jednotlivé frakce. Začneme s paní kolegyní Gabriel na jednu minutu. Děkuji. Co se týče naše osmíšeného parlamentního schromáždění se zeměny AKT, tak na tomto fóru jsme naposledy zdůrazňovali, že humanitární situace v zemi je nadále složitá, i když došlo k jistým pokrokům. Skutečně se projevuje, že proces stabilizace obnovy země je spochybňovaný jsou tam více priority. Tady máme jedna humanitární krizi v této zemi, e, máme 1,6 milionů osob, které jsou nejpotřebnější. Jsou to lidé bez střechy nad hlavou, potřebují základní služby. Rovněž je nutno se věnovat otázce dětských vojáků. Dále e, aspekt vojenský jako takový je třeba v celé zemi e, dokončit odzbrojení obyvatel a e, důležité je, aby uzavřené dohody byly na referenční rámcem pro uzavření krize zcela posílit partnery regionální a další, tak aby byly společné kroky efektivní. Děkuji. Děkuji paní kolegyni. Nyní pan Repo. Děkuji. Již po druhé parlament letos poukazuje na závažnou lidskoprávní situaci, kterou v zemi máme. Ta země je jedna z nejchudších a nejnestabilnějších zem v celém světě. Dodržování lidských práv je přece základní hodnotou Evropské unie. Je to klíčový bod našich dohod o partnerství. Skutečně Evropská unie zde v klíčové situaci jde o to zmírnit utrpení lidí kvůli nepokojům jsou lidi, rodiny jaksi uzavřeny ve svých domovech. Humanitární situace je dramatická. Nejhorší na tom je, že eh, tady dochází k tomu, že se znásilňování používá jako zbraň a rekrutují se děčtí vojáci. Je důležité, aby Mezinárodní městní soud zahádil vyšetřování těchto záležitostí. Je třeba, abychom poskytli naši pomoc a podporu veškerým obětem a je důležité, aby byli odpovědní pohnání před soudy. Děkuji eh, kolegovi Repolní, kolego Obemare. Děkuji, pane předsedo. Od té doby, co se Seleka chopila moci, tak došlo a provedli eh, četná znásilňování, rabování a porušování lidských práv v tom hlavním městě, ale také v provincii. Vůbec nepodlehají žádné kontrole a tak mohou své volně trápit obyvatelstvo svými zvěrstvy. To, že Seleka převzala moc, toto je třeba, aby mezinárodní společenství jasně odsoudilo. A ti, kteří porušili lidská práva a páchají zločiny, musí být představeni před soud a souzeni podle národního a také podle mezinárodního práva. Mezinárodní trestní soud je, již, se již zabývá situací ve Středoafrické republice podle svého statutu a to je třeba, aby si váleční zločinci uvědomili. Podle tohoto statutu tam neexistuje vůbec žádná lhůta pro promlčení, co se týče genocidy a zločinů proti lidskosti. Děkuji kolego Obermajerovi, tolik řečníci jménem jednotlivých frakcí a nyní další řečníci na seznamu řečníků kolega Kelly. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Je zcela na místě, že diskutujeme o Africké republice zde na tomto místě. Eh, zejména proto, že Evropská unie je hlavním dárcem pomoci do této země. Věnujeme jim více než 20 milionů euro za rok. Ačkoliv eh, tato republika už je nezávislá poměrně dlouhou dobu, nikdy v ní vlastně nepanoval mír. Pakliže eh, víme, že toto je velmi bohatá země, pokud jde o přírodní zdroje, nechápeme, proč v ní lidé jsou tak chudí. Je potřeba konečně pořádně zatlačit na příslušné úřady, aby začaly něco dělat. Zbývá jim ještě hodně práce, pakliže se chtějí posunout k lepším časům. Děkuji vám. Děkujeme, pane Kelly, jako další kolegyně Krecu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Středoafrická republika upadla do chaosu, což vede k systematickému porušování lidských práv a zejména od doby, kdy došlo k, v březnu k převratu 24. 3. Eh, po celé zemi se pohybují ozbrojené gengy, kradou a rabují. Vidíme v této zemi, že stále více lidí trpí hladomorem a že dochází ke kompletnímu zničení struktury tohoto státu, podobně jako v Somálsku. Proto potřebujeme intervenci mezinárodních ozbrojených slo- složek, aby se zabránil dalšímu přílivu džihadistů ze severu a je potřeba více podporovat humanitární pomoc, tak aby se tato země mohla znovu začít obnovovat. Je potřeba konsolidovat mandát, který byl udělen eh, nadnárodní mírové misi, tak aby nadále mohla proudit do této republiky peněžní pomoc. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní kolegyně Krecu. Teď má slovo paní kolegyně Makovej. Děkuji vám, pane předsedo. Všichni si děláme starosti o válečný stav a stav eh, beztrestnosti ve Středoafrické republice. Lidé jsou mučeni, lidé umírají, ale zdá se, že všem je to jedno mezinárodní společenství tak postává kolem, nic neříká a přitom se v této zemi rozvíjí další a další krize. Dochází tam k vyšší míře interních konfliktů, populace je zcela traumatizována, máme zde 240 tisíc uprchlíků, kteří opravdu vůbec nevědí, co s nimi bude. Více než 100 tisíc eh, dětí eh, je buď naverbováno do ozbrojených složek, nebo je terorizováno a týráno. Mezinárodní soudní a trestní tribunál aby měl zahájit svá šetření ve Středoafrické republice. Je potřeba, aby mezinárodní právo platilo pro všechny země, i pro ty, které mají omezené hospodářské prostředky. My jsme za tuto situaci odpovědní. Jsme odpovědní Středoafricko-republickému lidu. Nemůžeme čekat, kdo nakonec ty ozbrojené konflikty vyhraje, abychom se mohli pohodlně rozhodnout, koho nakonec podpoříme a koho nikoliv. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní kolegyně Makovej. Teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye opět i tentokrát zde máme více žádostí, než můžeme přijmout, takže prosím kolegy o pochopení. Jako první kolega Lísek. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, paní komisařko. Situace ve Středoafrické republice je opravdu velmi komplexní a zdá se, že se vymyká jakékoliv kontrole. Dochází ke střetům eh, mezi eh, příznivci ex-prezidenta, bývalého prezidenta Bazíziho a mezi stoupenci současné vlády. A tyto konflikty se stupňují. Minulý týden zemřelo 73 lidí jen při těchto konfliktech. Je potřeba zdůraznit, že v těchto 73 eh, bylo asi tak 12 vojáků z Jihoafrické republiky, kteří tam byli eh, s příslušnou nadnárodní jednotkou FOMAC. Je to situace, které bychom klidně mohli říkat rozpadající se stát. Mezinárodní společenství musí konečně začít jednat a tento konflikt ukončit. Děkuji kolega Lisek. Jako další má slovo paní Odenberg. Děkuji. Um, od chvíle, kdy rebelové Seleka převzali březnu tohoto roku moc, tak se situace uh, vymkla kontrole. Násilí, znásilňování, mm, plenění je běžným jevem. To vedlo k exodu populace z některých oblastí. uh, a také zhoršilo situaci v zemědělství a fungování státu, státních orgánů, včetně zdravotnických služeb. Třetina lidí jsou um, opustili své domovy, potřebují, mnozí potřebují okamžitou eh, humanitární pomoc, 100 000 lidí potřebuje lékařskou pomoc, pída je Eh, vysok, závažná děti nemají možnost ehm, chodit do škol a mnozí, mnohé jsou eh, najímáni do ozbrojených sil. Je potřeba chránit, třeba ehm, pomocí mise ochránit občanské obyvatelstvo. Děkuji paní Geringer a nyní má slovo paní Esaja. Děkuji, pane předsedo. Eh, vláda v SAR je v podstatě zničena od posledního převzetí moci v zemi. Není, nefunguje policie, justice, soudy ani základní zdravotnictví. 4,6 milionů lidí a z toho polovina eh, děti eh, opustili své domovy, mnozí pojídají kořínky, ženy umírají při porodech a e, podvýživa zabíjí více, ještě více lidí než ozbrojené síly. Je neuvěřitelné, že mezinárodní e, společenství nevěnovalo pozornost této zemi. Jak už mnoho kolegů uvedlo, EU jako dárce se nemůže vyhýbat z odpovědnosti. Nyní potřebujeme naléhavě opatření na záchranu lidských životů v zemi. Děkuji, kolegně se tímto končíme postup um, Catch the Eye a slovo má paní komisařka Redingová. Pane předsedo, komise vítá návrh rezoluce, protože situace ve Středoafrické republice um, vyvolává velké znepokojení od vypuknutí krize v prosinci 2012, V měsíců od neústavní změny vlády SAR se propadá do anarchie. Za minulý víkend více než 60 lidí bylo zavražděno v severozápadě země, což znamená eskalaci náboženských e, napětí. My odsuzujeme pokračující porušování lidských práv a mezinárodního monetárního práva. Sdílíme znepokojení parlamentu a chceme pracovat eh, a na tom, aby bylo zajištěno respektování lidských práv a ukončena beztrestnost. Děláme to s mezinárodními partnery na mezinárodních fórech, jako je OSN, a, um, Rada pro lidská práva. Místo předsedkyně Ashton vydala prohlášení 25.3. letošního roku, kde vyjádřila velké znepokojení a zdůraznila, že osoby zodpovědné za porušování lidských práv budou povoláni k odpovědnosti. Vyzýváme Středoafrickou republiku, a její e, přechodné orgány, aby obnovili pořádek, aby chránili civilní populaci a aby dodržovali dohody z Libreville. Také podporujeme vytvoření mírových operací vedených Evropskou unii. Také pomáháme úsilí um, vlády národní jednoty pod vedením Mira Tianga je a podporujeme program stabilizace financovaných nástrojů stability. I přes bezprecedentní mm, rozměr této krize Středoafrická republika um, se může stát zapomenutou krizí. A tak by to by se nemělo stát a díky Evropskému parlamentu nebude zapomenuta. Větší mezinárodní mobilizace, jak dostat na, na pořad jednání SAR je klíčové, včetně na úrovni OSN. Chci připomenout prohlášení z 10.9. Eh, kolegyně Georgievy, který se odsuzuje zabití osm eh, zaměstnanců nevládních, francouzských nevládních organizací a evropských organizací. Nelze to vyjádřit slovy, to neakceptovatelné eh, útočit na lidi, kteří eh, se snaží zachraňovat životy jiných. A naše eh, myšlenky jsou u rodin, přátel a těchto obětí. Mm, humanitární situace v zemi je dramatická. Všechno, i udělat všechno, co je v našich silách na ochranu civilistů, pracovníků, pomoc, eh, kteří tam poskytují pomoc při respektování humanitárních principů. Bezpečnost je velkým problémem, omozuje eh, možnost pomáhat lidem, kteří to potřebují. Zabíjení, popravy, mučení, fyzické, včetně sexuálního násilí, vydírání, nelegální daně, eh, plenění, ničení domů, polí. To všechno postihuje uh, celý, celou zemi, která eh, a její populaci, která již tak je v eh, zoufalé situaci a nyní se dostává na hranu. Komisařka Georgova pořaduje ministerské setkání na toto téma 25.9. pro zvýšení povědomí humanitárních potřeb SAR. EU bude se i nadále aktivně angažovat v úzké koordinaci s mezinárodními partnery eh, ve snaze o stabilizaci země a podporu politických procesů. Děkuji paní komisařce Redingové. Tímto je tato rozpráva u konce. Bylo předloženo šest návrhů usnesení. Po rozpravách se o nich bude hlasovat. Jako další bod zde máme